budou trávit v Kodani, v Dánsku a budou zde diskutovat o eh, budoucnosti, tedy s budoucím předsednictvím EU. Tak a nyní se dostáváme k vysvětlení hlasování dnešního dopoledne. Máme toho hodně, čili budeme přísně dodržovat minutu pro každého řečníka a po překročení minuty vždy vypnu mikrofon. Jako první k zprávě pana Busitela, pan Rüder na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Eh, pokud se týče eh, nařízení o Frontexu, to je velice důležitý eh, dozor nad našimi orgány. My jsme toto schvalovali pod velkým tlakem a samozřejmě, že v našich volbách v Dánsku před dvěma lety my jsme zdůrazňovali, že je důležité, aby k financování tohoto orgánu na ochranu hranic přispěvaly všechny země a my jsme velice rádi, že eh, takto bude do budoucna nejenom, že eh, je to předmětem naší volební kampaně, ale proto, že jde skutečně o externí hranice našeho společenství, čili je to jak praktické, tak také to má symbolickou hodnotu. Děkuji. Pan Itola má slovo. Není přítomen? Pokud ne, Pokračujeme eh, k panu Borgeciovi. Taky zde není. Takže pan Fidanca. Je zde pan Fidanca? Pan Bastela? Una delle prerogative dello spazio comune di libertà. Jeden eh, z eh, výhod eh, té společné, společného prostoru svobody a bezpečnosti Evropské unie je to, že my jsme si smazali hranice v rámci šengenské dohody, nicméně naše společná eh, externí hranice je naším společným zájmem a vyžaduje si od nás integrovaný a společný přístup. Proto je třeba, abychom aplikovali společná pravidla, lépe koordinovali eh, naše úsilí a sdílení zdrojů mezi českými zeměmi. Klíčovým aspektem je to, že tato kooperace by měla být založena na solidaritě mezi českými zeměmi, zejména eh, solidaritě vůči členským zeměm, zemím, které díky své geografické poloze eh, mají za střežit naši společnou externí hranici. Nám se podařilo eh, zlepšit a upravit eh, návrh, na, podle kterého se řídí agentura Frontex a lépe nyní budeme eh, sdílet a vyžívat zdroje. Pan Pirka tady není, takže se dostáváme k zprávě pana Hedalika. Pan Rude. Děkuji. Eh, toto je zpráva z vlastní iniciativy a my zde hovoříme o zelené knize komise a podobných eh, a dalších změnách. Toto vše bude sehrávat eh, s klíčovou roli při dohledu nad našimi finančními institucemi a já jsem rád, že vysíláme signál, že potřebujeme transparentnost a kvalitu při auditování našich eh, finančních eh, orgánů a také se to týká přístupu k finančním prostředkům. Je důležité, aby naši auditoři byli nezávislí a zároveň, aby byla zachována kvalita jejich práce. Děkuji paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Pokud se týče role auditorů, eh, Irsko má za sebou obtížné zkušenosti a já tady cituji Franka Lajena eh, z našeho národního autora, který kontroverzně spochybnil eh, roli auditorů v otázce kolapsu bank, které a bylo to řešeno tím, že se jejich špatné dluhy přesunuly do Národní agentury. A je třeba si uvědomit zodpovědnost, kdo má tedy zodpovědnost za eh, tyto riskantní operace, eh, jak k tomu došlo v letech 2004 až 7 u irských finančních institucí. My určitě musíme velice pečlivě zkoumat roli a práci auditorů. My chceme změnit eh, pravidla pro jejich práci a musím říct, že jeho poznámky o soustředění moci o, eh, v rukou velice malého počtu eh, vedení firem, to je skutečně důležité. Pan Hanan? Eh, definicí eh, nestřídmého uvažování je to opakování chyb v různých eh, situacích. Příkladem je taková scénka ze Simpnových, kdy se sám snažil Homer Simpson o sebevraždu Eh, elektrickou popravou. Eh, my to děláme podobně, eh, nám nefunguje integrace, takže chceme více integrace. Byly spronevěřeny velké prostředky, tak dáváme těmto institucím, institutům finančním další prostředky. Takže my skutečně jim dáváme čím dál, tím více eh, léků, těch samých léků eh, našim nemocným a eh, dá se říct, že tím tedy se nám podařilo vytvořit závislost na nepříjemných autokratických režimech různě ve světě. Je to opravdu jako onen biblický nápis na stěně. Tak to je. Right. Mr. Kelly. Pan Kelly na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, zpráva, tedy titul tohoto návrhu eh, možná eh, píše, jako by se tvářil, že krizi máme za sebou, ale my bohužel ve skutečnosti nevíme, kde jsme, jestli jsme na začátku, na konci nebo uprostřed krize. Samozřejmě, že čím dříve tato krize bude za námi, tím lépe a my se musíme poučit eh, a jedno z těch poučení bylo mít eh, právě v oblasti auditoru a paní McInnes to řekla správně. A já bych chtěl přivítat eh, také ještě to, co řekl pan prezident Polské republiky, který se směle dívá na pozitivní výsledky a já si myslím, že my musíme tedy skutečně eh, být optimističtí a usilovat o trvalejší stabilitu. To znamená, skutečně musíme se eh, vymanit z této krize a opravdu usilovat o stabilitu do Tak a nyní eh, k pan Rubik další zprávě. Tak, toto se týká stárnutí žen stanoucí ženy jsou více ohroženy eh, chudobou nežli muži, možná, že mají eh, nižší penze, možná, že jsou eh, nezaměstnané a navíc dožívají se dalšího věku. To znamená, že také jsou ohroženy samotou více než muži. A toto je skutečně vážná situace. A e, jak se v tom chce angažovat Evropská unie, to mě pro boha opravdu není jasné. E, máme tady mít speciální opatření pro ženy. My prostě potřebujeme, aby byly rovné podmínky na pracovním trhu pro všechny, aby každý měl e, rovný přístup k práci, aby si mohl šetřit na stará kolena, aby byl každý stejně placen za stejnou práci. O to tady jde, nic jiného. Děkuji vám, paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva eh, je užitečná, poněvadž velice jasně hovoří o tom, jaké situaci jsou stárnoucí ženy před penzí, ale eh, je to mm, oživá věc. Já vítám, že příští rok bude eh, rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, poněvadž o tom to je, to je ten problém. Je to problém také pro eh, mladší ženy i mladší muže, protože my potřebujeme, aby na stará kolena, abychom měli někoho, kdo se o nás postará. A já si myslím, že jestliže tato zpráva eh, poukázala na tento, tento problém, tak to už jsme odvedli dobrou práci. Já myslím, že to je důležité, poněvadž je třeba, abychom si uvědomili, co, na co budou mít nárok lidé, kteří jsou v důchodu, kteří jsou eh, starší a eh, je to také v dobách, eh, kdy šetříme, takže to skutečně má svůj význam. Já jsem velice rád, že parlament se zabývá otázkou eh, situace žen v předdůchodovém věku. Tyto ženy hrají eh, důležitou roli v EU, mm, nejenom proto, že ženy eh, se dožívají déle než muži. Toto je první výzva členským státům, aby vnímali ženy jako potenciální poskytovatele pomoci, pečovatelky je třeba zajistit regulované formy zaměstnání, které by eh, otevřely eh, pracovní příležitosti pro ženy. Pokud jde eh, o penzijní systém, tak tam bych zopakoval výzvu komisi, aby zavedla formy ochrany hm, a vyrovnávací příspěvky mezi ženami a muži. Řečník byl přerušen. Děkuji, pane předsedo. Řada eh, čísel v té zprávě je známá, například eh, průměrný eh, platový rozdíl mezi muži a ženami 17,5%, ale já jsem byla zcela otřesena, že ve skupině 50 až 59, do které sama patřím, eh, průměrný eh, výdělek žen je jenom 67,5% toho, co mužů, to znamená dvě třetiny. To je děsivé číslo, protože to neznamená jenom, že ženy z této věkové skupiny jsou na tom mnoho hůře, ale má to zásadní dopady na jejich penze. Jinými slovy, to znamená, že pravděpodobně budou trpět chudobou, budou pravděpodobněji budou trpět chudobou ve eh, stáří. A, samozřejmě v té zprávě se hovoří o eh, pečovatelské roli eh, žen. A já bych nerada žila ve společnosti, která by přelížela to, že ženy, které nechodily do práce, protože pečovaly o ostatní, budou chudé na, ve stáří. A nesouhlasím s panem Rodem, který hovoří o rovných příležitostech. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak bychom ten problém, který máme teď, neměli. Děkuji. A nyní eh, zpráva Arlene McCarthy. Pane Roudy, máte slovo. I 2008 vedtog vi direktiv eh, dnes jsme přijali eh, zprávu o, o směrnici o mediaci v členských státech a, a nyní je to tedy součástí národní legislativy a a doufáme, že výsledky této směrnice uvidíme brzy v řadě členských států. Mm, ovšem potřebujeme eh, větší poznatky o mediaci a proto žádám komise, aby se zabývala eh, praxí eh, v oblasti mediace ve členských státech a přijala další opatření, která by zaručila větší poznání o mediaci a větší používání. Děkuji a nyní zpráva Reimersové a první je paní Doc. Děkuji, pane předsedo. Eh, já mám takové zkušenosti z Severního Irska, že eh, dobrovolná modulace eh, farmáře hodně rozděluje. Může se použít k redistribuci peněz mezi malý počet zemědělců omezenými selekčními kritérii. A toho jsme byli nedávno svědky v mém regionu, v Severním Irsku. V závislosti na to, jak se pravidla nastaví, můžou někteří zemědělci získat nespravedlivou konkurenční výhodu. Řada zemědělců by eh, raději eh, tedy, aby dobrovolná modulace neexistovala. Přímé eh, platby jsou důležité pro zemědělce v severním Irsku i pro ekonomiku po roce 2013 by měly ty platby být spravedlivé vůči všem mm, zemědělcům. Pan Hanen. Pane předsedo, dnes jsme začali eh, hlasováním eh, o zrušení starých směrnic a já si teď říkám, jak eh, by to bylo, jak to je úžasné, mohli bychom zrušit také společnou zemědělskou politiku, o které se v této zprávě hovoří. doufujeme, že zemědělství prostě už nebudeme podporovat krizovou podporou, nebo rybolovná politika všechny ty vý, úžasné myšlenky eh, v, do vývozních úvěrů, eh, regulované pracovní doby, všechno, eh, všechny ty mm, nebo představu, že Evropskou unii může vést 27, let, 27 členy z volně volených byrokratů prostřednictvím pětiletek. Podívejte se tady kolem sebe, tady neustále máme plánovací a etatistické představy z dřívějších let. Eh, prostě celá ta myšlenka, eh, že eh, velké je skvělé, je tady. Proč by Čína by byla bohatší než Honko, Evropská unie by byla bohatší než Švýcarsko? Bohužel v nás přestihly technologické změny. Myslím, že jste udělal chybu, kdy jste hovořil o rovném přístupu k letovisku a ne k zdroji v angličtině to je rozdíl jenom jednoho písmenka. A nyní žadatová zpráva. Pan Susta. Pane předsedo, vážení kolegové, Každá iniciativa, eh, která má za cíl eh, zlepšit eh, ekonomiku uprostřed krize, by měla být z celého srdce uvítána, zejména když si dáme za cíl zlepšit konkurenceschopnost našich firm na globálním trhu. Rád bych poděkoval panu zpravodaji a dalším stínovým zpravodajům za zprávu o podpoře investic, o větší transparentnosti a o odbourání zbytečné byrokracie pro malé a střední podniky. Doufám, že tato dohoda, e, kterou transponujeme e, v rámci OECD, bude podložena e, nebo podpořena také dalšími obchodními partnery po celém světě, tak abychom opravdu měli skutečně rovné podmínky pro subjekty hospodářské a aby Evropa netrpěla konkurenční nevýhodou v sektoru, který se týká 10% globálního obchodu obchodu, který je tedy důležitý pro celkový růst v Evropské unii. Děkuji, pan Anton Jelci. Asi eh, polovina průmyslových projektů eh, s vysokými úrovněmi emisí, eh, s vysokými úrovněmi emisí oxidu uhličitého v rozvojových zemích získává podporu od agentur na podporu úvoz, eh, na podporu úvěru, je fakticky nemožné ten fenomén vyřešit vzhledem k jeho eh, rozsahu. My nemáme informace, nemáme eh, pravidla k transparentnosti informací. To je situace, která je v rozporu s naší ekologickou politikou a proto by bylo vhodné zabývat se samotným rozsahem tohoto jevu je třeba, abychom vyhodnočovali eh, rizika a toto je první krok správným směrem. A doufáme, že se nám podaří eh, zajistit, aby tato finanční podpora šla eh, na snížení emisí oxidu uhličitého, jak jsme si stanovili v našich cílech. Pane předsedo, představte si, že podnik Eh, který bude platit své zákazníky, nebude úspěšný. A eh, my chceme eh, po celém kontinentu vlastně něco takového to dělat, ale kolegové, ono to nefunguje. V polovině 70. let Evropská unie na západě Evropy tehdy měla 46% HDP světového a nyní je to 20% a v roce 2020 to bude 15%. Co můžeme dělat pro růst naší ekonomiky? No podívejte se na čísla a komise. Eh, Ginter Verheugen kdysi napsal, eh, kolik stojí dodržovat evropské předpisy a zjistil, že to bylo 600 miliard eur za rok. Nicméně eh, samotná Evropská komise také říká, že jednotný trh nám přináší 120 miliard ročně. Takže ten jednotný trh je pětkrát tak dražší, tedy dodržovat ty předpisy jeho. Pane předsedo, eh, země spolu navzájem eh, neobchodují, obchodují spolu navzájem podniky a to nejlepší, co mohou eh, státy udělat, je vyklidit se jim z cesty. Dostáváme se k další zprávě. Bytekofer, prosím. på råstoffer, ikke mindst til sjældne jordarter, er en øh, stor udfordring for vores økonomi. Mangel på råstofferne i sig selv, øh, denne Øh, store udfordring. Men problemet er jo også, at mange... Děkuji, děkuji pane předsedo. Já bych rád promluvil o strategii pro suroviny. Narážíme na problém především se skladováním. A to po celém světě. Ani na evropské úrovni neexistují nějaká jasná pravidla bezpečnosti. nejde tady o nějaké nové politiky, které bychom potřebovali, ale spíše o spolupráci v rámci VTO, aby bylo jasné, že všechny státy uplatňují transparentní a jasné politiky ohledně skladování. A pak už to necháme na trhu, ať se sám rozhodne. Myslíme si, že to je lepší řešení než ten současný mechanismus. Děkuji. Děkuji. Já se domnívám, že dobrý přístup k tomuto tématu nesouvisí s vnitřní výrobní kapacitou, ale že bychom obchodní politiku měli spíše propojit s rozvojovou politikou, věnovat pozornost sociální odpovědnosti, pracovně právním standardům společnosti a tak podobně. Myslím si, že bychom se na těchto věcech měli shodnout. Pro Evropu jsou velice důležité inovace a také potřeba najít nějakou cestu tou hutnou legislativou a zasazovat se o používání nových technologií, úsporných zdrojů a je třeba se také zasazovat o spravedlivé dohody s neevropskými dodavateli. Musíme hledět také na rozpočtové aspekty inovativních politik tato eh, oblast je důležitá jak pro zaměstnanost, tak eh, pro rozpočet. Děkuji. Pane eh, předsedo, pokud jde o zprávu či řízení surovinových zdrojů, domnívám se, že se jedná o klíčové kritérium při posilování konkurenceschopnosti. Před námi stojí veliká výzva v této oblasti a proto je třeba především zefektivnit současná opatření týkající se těžby a obecně řízení surovin. S tím souvisí potom úspory a recyklace. Kromě toho bychom se měli také zamyslet nad transparentními podmínkami pro nové doly a těžební zařízení. Budoucnost evropského hospodářství záleží na širokém přístupu k surovinovým zdrojům. A z tohoto důvodu bychom měli připravit inovativní strategii, která zajistí bezpečnost dodávek. Pan Kaspary, vážený pane předsedo, vážení kolegové, já jsem eh, hlasoval pro zprávu Bytykofr, protože si myslím, že z obsahu hlediska jde správným směrem, ale co mi tam chybí? My jsme eh, ve té zprávě vůbec nestanovili, jako, jak, jak my jakožto parlament, budeme sledovat a kontrolovat komisi při realizaci našich podmínek a našich přání. Já si myslím, že je to velký deficit, který prožíváme v téměř veškerých oblastech politiky a já bych byl velice vděčný, kdybychom si jakožto parlament v příštích měsících zvážili, jakým způsobem eh, tedy se chceme věnovat tomuto tématu, abychom neměli pouze oprávněné požadavky na komisi, ale abychom se věnovali také tématu kontroly realizace co chceme, aby komise opravdu realizovala a jakým způsobem my jakožto parlament to chceme zkontrolovat. V rámci zprávy Bitikofer jsme bohužel nevěnovali tomuto prostoru, tématu dostatečného prostoru. Já bych si přála, aby se to v budoucnu zlepšilo. Děkuji. Signor Presidente, accolgo con favore la relazione del collega... Pane Pane předsedo, já e, chápu zprávu Big Techofer velice pozitivně. Evropská unie potřebuje silnou průmyslovou základnu, aby mohla růst. A toho není možné dosáhnout bez toho, aniž bychom měli dobrou strategii pro zásobování surovinovany. Když budeme společně vystup, když nebudeme společně vystupovat na globální poli, tak je to nevýhoda. Jakým způsobem můžeme hájit naše zájmy proti zemím, jako je Čína, aniž bychom jako Unie nespolupracovali? Já si myslím, že evropská diplomacie je odpovídající odpovědí i na krizi zásobování. Doufám, že návrhy budou realizovány a že role diplomatické služby bude posílena. Děkuji. Děkuji paní Murkunajte Mikuline. Eh, pane předsedo, eh, děkuji. Eh, Zatímco diskutujeme o strategii surovin Evropské unie a snažíme se věnovat tomu, jak bychom měli vyřešit ten problém, měli bychom se obrátit spíše k nám. Obecně se uznává, že nejjednodušší, nejpřístupnější zdroj je odpad. A máme tady recyklaci v Evropské unie, která je stále vyšší a řada členských států pořád ještě hodně odpadů odkládají. A proto bychom měli mluvit o plánované ekonomii Ehm, je tady eh, řada různých postupů a eh, nejsou tu inovace. Eh, to znamená, na recyklaci bychom se měli dívat jako na veliký potenciál. Pokud se soustředíme na odpad jako zdroj surovin, tak toto by určitě bylo příspěvkem ke strategii a zajistilo by to i výhody pro ehm, ekonomiku. Takže bych vyzvala komisi, aby se zaujala aktivní stanovisko k tomuto. Děkuji, pane předsedo. Ehm, velice důležitá, užitečná zpráva, protože naše podniky potřebují suroviny, ale já bych navrhla, já bych bych řekla, že jedním z klíčových surovin, které nebyly diskutovány v této zprávě, je půda. A to nemá co jen dočinění se zabezpečením potřeby potravin, ale také je to otázka energie a klimatické otázky. A jedny z největších obav globálně e, jsou otázka půdy, zabírání půdy, e, kdy e, hlavně, hlavně v rozvojových zemích. A to může mít negativní dopady na ty, kteří v této oblasti žijí a kteří jsou na tom závislí. A myslím si, že otázka disponibility půdy. A využívání půdy je klíčová v rámci Evropské unie, ale také je klíčová pro eh, rozvojový svět a pro eh, eh, politiku pomoci těmto zemí a je to součástí otázky surovin, protože země nebo půda v mnoha případech hm, ta v sobě obsahuje suroviny, které potřebujeme a musíme se zabývat otázkou vlastnictví a kontroly a to bude stále důležitější, protože si uvědomujeme, že určitě toho nebude více. Děkuji. Pan Prüle. Děkuji, pane předsedo. Na globálním trhu, který je v cenách velice silně volatilní a kde finanční trhy mají stále větší a silnější roli, na takovémto trhu nemohu vítat strategický evropský rámec pro suroviny. Chci zdůraznit, že dnešní hlasování ukázalo, že je třeba více transparentnosti na finančních trzích i v otázce surovin. A zároveň je třeba se soustředit na zásobovicí potíže pro malé a středně velké podniky, kterým tyto podniky tedy čelí a jde rovněž také o ochranu konkurenceschopnosti. Je velice důležité, abychom zaměřili naši pozornost na mezinárodní obchodní dohody s třetími zeměmi, které uzavírá Evropská unie, aby zde byly doložky, které se budou týkat ochrany lidských práv a rovněž odpovědnosti podniků. Děkuji, nyní má slovo pan Murphy. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval proti této zprávě ze zásadního důvodu. Tato strategie eh, Eh, chrání především zájmy velkých společností, které chtějí mít za jakýchkoliv, za jakoukoliv cenu přístup k surovinovým eh, zdrojům a nehledí na dopad eh, těžební činnosti na životní prostředí, na pracující či místní společenství. Já jsem viděl dopad ArcelorMittal této společnosti na to, viděl jsem, jakým způsobem využívají svých pracovníků, nepřiznávají jim práva Chci, abychom využili SVČ a abychom zabránili hájení zájmu pouze velkých eh, společností. Role eh, těchto eh, společností se zdá být více než dobře hájena. Zdá se, že někteří poslanci mají přímé napojení na tyto společnosti, hájí jejich zájmy. Tato strategie by neměla hájit velké nadnárodní firmy, ale zajistit demokratický přístup, který zlepší kvalitu života pro nás, pro všechny. Děkuji a nyní paní eh, Milána. Eh, Pan Milano, eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl vyjádřit svou podporu a říci, že jsem hlasoval pro tuto zprávu. Itálie vyslovila stejný návrh i na jiných fórech. Je naprosto zásadní, abychom věnovali pozornost rybolovu a vůbec rybolovné politice, e, například v Jaderském moři, kde vidíme, že platí nejrůznější e, pravidla pro evropské i, neevrop, i neevropské země, které prozatím nepřistoupily k Evropské unii. Také je důležité zdůraznit e, další aspekt a to, že vytváříme pobřežní eh, policii, což je velice důležitý krok eh, směrem k ochraně našich rybolovných zdrojů i spotřebitelů. Děkuji nyní pan Růbek. Deepwater Horizon var en naturkatastrofe eh, af historiske dimensioner, og derfor er det selvfølgelig også helt på sin plads, at vi i EU gennemgår... Horizon, tato strašlivá přírodní katastrofa, byla katastrofou nejenom pro přírodu, zejména pro přírodu. A je důležité, aby Evropská unie v této oblasti byla činná. V Evropě již máme odpovídající normy, ale ty bohužel nejsou zcela dokonalé, jsou v nich mezery a proto je třeba, abychom spolupracovali úžeji, zejména v oblasti Severního moře. A myslím si, že je důležité, abychom postupovali podle zásady toho, kdo katastrofu způsobil. Děkuji. Pan, paní Mikoleny. Produktu po... Pane Pane předsedo, lidé chtějí vytěžit více surovin a bohužel tradiční zdroje ropa plyn jsou na ústupu, takže zdroje na dně moří jsou něco, na co se zacilují. Těžba je však nebezpečnější a dražší. E, katastrofa v Golfu Mexickém ukázala nezbytnost e, nových opatření a také toho, aby se uzavřely tato zařízení. A proto tato zpráva, e, která vlastně Ehm, ehm, redukuje tyto požadavky, ta přichází včas. Jsem ráda, že zpráva odráží požadavky, které jsem eh, předložila já. Ráda bych obrátila vaši pozornost na několik aspektů. Za prvé, eh, znečištění nezná žádné hranice mezi státy a proto eh, striktní opatření podobná by měla být stanovena také pro projekty, které jsou implementovány ve třetích zemích, zvláště v sousedství EU, a také společnostem, které jsou registrovány ve třetích zemích. Musíme se eh, dohodnout s třetími zeměmi na kompenzacích eh, škod v případě, že dojde k nějakému nehodě. Eh, risk se vztahuje nejenom na těžbu, mm, ale také se vztahuje na, pře, na, na transport. Děkuji, pan Prilo. Sí, grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, o dnešním hlasování bych chtěla říci toto. Je to krok ve směru zlepšení činností a kontrol offshore, tedy pobřežní těžby zemního plynu a ropy, tak aby se nám podařilo se vyhnout katastrofám jako takové, která se v roce 2010 udála v Mexickém zálivu. Ty škody na životním prostředí byly tenkrát obrovské. Já chci říct, že je dobré, že je zde navrženo, že zde musí existovat nějaká koordinovaná ochrana před katastrofami, že zde nebude nadnárodní organizace. Myslím si, že bude dobré, když se podaří mít lepší spolupráci mezi jednotlivými kontrolními mechanismy a orgány, tak abychom mohli mít ty společné standardy na evropské úrovni. Fórum středomorských organizací, které se věnuje kontrole pobřežní těžby, to si myslím je opravdu také dobrá iniciativa. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. My eh, víme, že je potřeba eh, vytvořit eh, nějakou společnou strategii pro oblast bezpečnosti těžby ropy a plynu. My máme aktivní těžební činnost v Severním moři a i tam došlo k několika závažným nehodám. Proto potřebujeme společnou soudržnou mm, strategii a opatření, tak abychom zajistili bezpečnost. Měli bychom se zamyslet také nad ochranou životního prostředí a lidských životů. Je třeba učinit maximum proto, abychom spolupracovali i se sousedními státy. Zajména teď eh, mám na mysli eh, naše sousedy okolo eh, Středozemního moře, Rusko a Spojené státy. Domnívám se, že společná transparentní opatření povedou k hospodářským výhodám a samozřejmě také větší bezpečnosti, proto jsem toto usnesení podpořil. Děkuji nyní pan Bartoloci. Děkuji, eh, pane předsedo. Nehoda v Mexickém zálivu zhruba před rokem vedla Evropskou komisi k tomu, aby se zamyslela nad kontrolou těžebních činností v pobřežních vodách. Evropská unie chtěla vyjádřit svůj postoj tím, že schválí text, který navrhne finanční a technické možnosti pro daný eh, sektor, který je velice rizikový a proto Evropská unie musí v prvé řadě podporovat bezpečnost, pokud jde o pobřežní čerbu, těžbu. Žádáme Evropskou komisi, aby eh, se zaměřila na reálnou, ale rozsáhlejší mezinárodní spolupráci, která by vedla k větší bezpečnosti v této oblasti a která by zajistila také vytvoření nového orgánu, který by nicméně nepodkopával hlavní finanční cíle. Přejeme si, aby větší odpovědnost měly samotné těžební společnosti, také třeba zlepšit komunikaci a poskytovat si vzájemně informace. Je třeba posílit pravomoci Evropské agentury pro námořní bezpečnost a ze všech těchto důvodů se domníváme, že dosažený výsledek při hlasování je pozitivní a tuto iniciativu podporujeme. Děkuji. Nyní přicházíme ke zprávě paní Jana Kudakis, nejprve pan Mastela. Esenciál, signor prezidente. Děkuji, pane předsedo. Je důležité eh, eh, rozpoznat skutečnost, že ženy jsou velice důležité na pracovišti a že eh, by měly dostat zvláštní podporu a to konkrétními nástroji tak aby pak mohli se účastnit eh, toho práce a aby hm, mohli hm, na trhu práce dobře fungovat, eh, aby nedocházelo k žádnému diskriminaci pohlaví. My jsme toto eh, zprávu podpořili, protože hodnota malých a středních podniků je v ní také uznána a také je zde obrácena pozornost na různé problémy. Ženy jako zaměstnankyně mohou hm, přispět důležitým způsobem k ekonomice EU. Každý členský stát má různé přístupy postupy, které zvolil, proto, aby podpořil ženy a, a také v rozhodujících orgánech. Problémy, eh, před kterými stojí ženy, jsou různé země od země. A existují také kulturní rozdíly eh, v roli žen a to má důležité dopady na eh, jednotlivé podniky. Pan Rude? Jeg det kan være svært at være uenig i rapportens hovedidéer, nemlig at Eh, asi se tady nedohodneme, co se týče základních eh, myšlenek obsažených ve zprávě. A mm, je jsou tu důležité aspekty, zvlášť pro podniky. Jsou to právě podniky, které jsou tímto postiženy. E, hovoříme také o potížích v oblasti kombinování soukromých, soukromého a provizního života. A komise i parlament se snaží tady vylepšit pro toto rámec pro působení malých a středních podniků. Ale proč e, je, se to týká hlavně žen, které e, jsou ve vedoucích pozicích v podnicích? A možná je to trošičku E, unáhlené, ale myslím si, že obzvláště my bychom se měli postarat o to, aby existovaly zvláště dobré rámcové podmínky pro e, všechny ty, kteří chtějí založit podniky, ať jsou to muži nebo ženy. A, a ty, kteří by chtěli vést podniky. Děkuji. Mrs. McGuinness. McGinnis? <laughs> Já jsem ještě stále tady, pane předsedo, děkuji za slovo. Já chci využít této příležitosti a říci, že tady se soustředíme na problematiku žen v podnikání, ale hlavním problémem pro e, ženy a muže v tuto chvíli je spíše možnost získání nové, nových úvěrů. E, v Irsku se ukazuje, že e, začíná být problém se získáváním úvěrů. Na druhé straně se podniky bojí další úvěrové zátěže. Proto je třeba provést hloubkovou analýzu analýzu toho, jak situace vypadá, když podniky hledají úvěrové možnosti, proč je proces doposava tak mm, zdlouhavý, byrokratický. V okamžiku, kdy podniky žádají o úvěry, řada z nich eh, nakonec nedokáže ani podat eh, řádnou úvěrovou eh, žádost samotný proces je totiž v bankách nesmírně komplikovaný, takže bych žádala další analýzu této záležitosti, protože pokud nebudeme mít dostatek úvěrů, tak nebudou moci podnikat ani ženy, ani muži. Děkuji a nyní paní Harkin. Děkuji, pane předsedo. Eh, pokud budeme jednat podle eh, doporučení této zprávy, tak to samozřejmě pomůže nejenom ženám, ale také mužům a celkově našemu hospodářství, protože čísla ukazují, že pouze 10 žen podniká, zatímco u mužů je to 40 Já chci všem poukázat na otázku sociálního zabezpečení u nás v naší zemi, ale platí to i o jiných zemích eh, člověk často eh, nemá žádné sociální nároky oproti Eh, zaměstnancům a já se ukazuji, že já jsem si vědoma toho, že to je spíše problematika členských států, přesto si myslím, že třeba tuto věc řešit. Také chci zmenč, zmínit pokrok v oblasti mikrofinancování o čemž tato zpráva také hovoří, protože může nabízet mikroúvěry až do 25 tisíc eur pro malé a střední podniky, tedy pro ty, kteří by normálně nezískali úvěr v bance. Moje země nepřistoupila k tomuto fondu a vyzývám tedy Irsko i ostatní členské státy, aby tohoto fondu využívali, pomohli malým a středním podnikům v jejich nelehké situaci. Děkuji, pan Kelly. Nejprve bych rád s vámi souhlasil s tím, že bychom jsme přivítali zástupce kan Kanady. A musíme se podívat na banky a společnosti, eh, které fungují eh, eh, v bankách. Musíme se podívat na to, kolik žen byly ve vedoucích postech těchto bank. Nebylo jich mnoho. A určitě tady není žádný fyzický nebo psychologický důvod pro to, proč by ženy více žen nemělo být začleněno do podniků. Ale může tady být nějaký jiný důvod a je tady řada věcí, které byly potrženy, nepříležitost, a měli bychom je povzbudit tak, aby tato situace se změnila změnila. A určitě můžeme eh, říct, že pokud Lehman Brothers bylo, eh, nebylo to známo jako Lehman Sisters, možná, kdyby to bylo Lehman Sisters, tak by možná nebyly situaci, v jaké pak byly. Takže musíme hledat zdroje, musíme se snažit o to, aby ženy dostaly příležitost a aby mohly přispět eh, k dalšímu vývoji malých a středních podniků. A konečně paní Glass, Glass. Ehm, eh, Nechci hovořit k věci, ale chci říct, že jestli myslím, že je důležité, aby věci byly právně zabezpečeny. Malé středně velké podniky zpravidla nemají žádné správně radi a také nemají uh, Eh, členský stát jakožto podílník a proto je třeba zde postupovat korektně. Já jsem samozřejmě pro vyvážení poměr žen v odpovědících grémiích, ale takováto grémia musí také skutečně existovat. Vítám zprávu jako celek, samostatnost žen je něco, co není pouze nouzovým řešením. Ne, to patří k ekonomice samotné, je to důležitý hospodářský faktor a ženy skutečně potřebují speciální podporu právě, když začínají v nějakém podniku. Dobře víme, že ženy se přibližují k určitým postům a podnikům pomalu a důležité je, aby zde bylo přehledné financování. Dobře víme, že když žena zakládná sám, sama podnik, tak je pro ní velice složité se vypořádat s celým tím sociálním zabezpečením a proto je důležité důležité, abychom zde měli určitý phasing in, aby bylo možné postupně se zapojovat do vlastního sociálního zabezpečení. To by byl dobrý krok směrem k samostatnosti žen. Děkuji. Děkuji. Ještě než uzavřu toto jednání, tak chci říci skupině těch mladých lidí, kteří právě dorazili na galerii, že se velice omlouvám, ale dopolední zasedání skončilo o něco dříve, protože jsme viděli, že budeme dlouho hlasovat eh, a nakonec se některé eh, zprávy vrátily zpátky výborům, takže původně jsme měli hlasovat do dvou hodin. Eh, bohužel, omlouvám se, se to hlasování zkrátilo. Nevím, odkud vy přímo jste dorazili do Evropského parlamentu, přesto vás tu srdečně vítám a omlouvám se za to, že tady dnes v tuto chvíli nic neuvidíte. Končím zasedání.